Guten Tag, good afternoon. Dobrý den, dobré odpoledne. Musíme začít. Většinou začínám včas, protože jsme ale v poměrně odlehlém sále. Chtěla jsem dát všem příležitost, aby dorazili. Dneska se budeme zabývat tématem, které je pro občany a občanky Evropské unie jedno z nejdůležitějších, protože se to týká našich dětí nebo vnuků. Je to věc stěžejní pro budoucnost Evropy. Eh, kdyby zasedání výboru neprobíhala paralelně, mohlo by tu být více eh, členů. Možná, že by nebylo eh, špatné, kdybychom to takto dali vědět organizátorům schůzí výboru. Eh, program navrhuji pod novým názvem. Eh, bude se to jmenovat Yes Europe, to znamená Yes jako Youth Education a Sport, mládež, vzdělávání a sport. Tím tady vyhovuji mnoha přáním a dávám celé věci správné jméno, nic z toho nevezmeme, e, necháme všechno tak, jak to je, e, pouze to jinak nazveme. To znamená, že budeme hovořit o Yes Europe. Doufám, že to vidíte podobně. Uvidím, jak budeme hlasovat, ale pokud znám své kolegy dobře, budou e, všichni minimálně tak rozumní jako já a učiní stejně. Uvidí to stejně. Můj návrh Eh, zprávy eh, se setkal s 235 pozměňovacími návrhy. To znamená, že kolegové už nemění můj návrh, ale musí se eh, držet návrhu komise, podobně jako já. A tím pádem nastala situace, že z výboru přišlo 606 pozměňovacích návrhů, které jsou z části pokryty mou zprávou, ale Přesto je potřeba je předložit, aby podpořili směr, kterým se chceme vydat. Kromě toho se k tomu vyjadřoval výbor EMPL, který předložil 109 eh, pozměňovacích návrhů, 160 ITRE, eh, kromě toho se k tomu vyjadřoval i výbor pro rozpočet a tak dále. Celkem je to více než tisíc pozměňovacích návrhů, ale nelekejte se, eh, my samozřejmě můžeme těch tisíc pozměňovacích návrhů nějak spojit, pospojovat, takže nebudeme hovořit o tisícovce návrhů. V mnoha bodech vládne velká schoda, například pokud jde o kapitolu o mládeži. Já jsem do, to do té zprávy doplnila, zatím to tam nebylo. To znamená, že jsem navrhla zvláštní rozpočet, zvláštní kapitolu pro mládež s vlastním rozpočet, s rozpočtem. Název programu, o tom jsem už hovořila, a kromě toho jde o skutečnost, že existují oblasti vzdělávání, kde ty stávající značky jako Comenius, Erasmus, Leonardo, Grundtvig a tak dále budou i nadále důležité, budou i nadále důležitou součástí a budou se objevovat jako jméno, jako název. Kromě toho souhlasíme s těmi pozměňovacími návrhy, které navrhují minimální alokace pro oblasti vzdělávání a Kromě toho jsme považovali za nutné, v podstatě všichni, aby došlo ke konkretizace návrhu eh, komise, pokud jde o aktivity, které je možno z tohoto programu podporovat. Jak víte, na začátku jsme měli velký problém s tím vůbec zjistit, co vlastně komise chce udělat. Domnívali jsme se, že to není jasné. Naštěstí komise eh, nakonec eh, vše vysvětlila. Já si eh, myslím, že je dobré, že se to tedy tímto osvětlilo a že nyní víme, o co jde. Na tom se můžeme shodnout. V pozměňovacích návrzích jsme, návrzí jsme se vyslovili proto, aby instituce, které byly vytvořeny v rámci programu Jean Monnet, fungovaly i nadále. Samozřejmě, že v detailech dojde k určitým rozdílům, ale to je to, co nás v podstatě všechny spojuje, na čem se všichni můžeme shodnout z velké většiny. Já nyní uvedu body, ve kterých máme určité rozpory. Velkým tématem u těch pozměňovacích návrhů je eh, záruční nástroj, facilita. Eh, my jsme se tím velmi intenzivně zabývali mezi stínovými zpravodaji. Dvakrát jsme o tom měli jednání s komisí. Ráda bych hned řekla, že jsem eh, pro tuto možnost, eh, ale není to tedy nutnost, je to možnost. Domnívám se, že je to důležitý nástroj, který studentům umožní eh, vystudovat magisterské vzdělání nebo absolvovat magisterské vzdělání díky této půjčce v zahraničí. A ti, kteří by se k tomu neodhodlali, kdyby e, neměli takovouto finanční pomoc, e, to jistě ocení. Někteří kolegové jsou proti této facilitě, jiní do toho chtějí zapracovat další záruky to, tak, e, a jiní to chtějí mít co možná nejsociálnější. Já si myslím, že bychom že už se nám podařilo komisi přesvědčit o tom, že je tedy potřeba doplnit detailní informace o e, této facilitě, tak aby to bylo více sociální. My už jsme měli schůzku e, stínových zpravodajů a tam jsme to e, explicitně konstatovali. Někteří chtějí jako cílovou skupinu explicitně uvést i doktorandy. To je tedy další téma, doktoranti. Někteří chtějí, aby doktoranti byli explicitně jmenováni, uvedeni jako cílová skupina pro mobilitu. Myslím si, že to není nutné, protože tito eh, doktoranti patří mezi studenty a proto se automaticky programu účastní. Jsou to bakaláři, magistři a doktoranti. To znamená, že je nemusíme uvádět zvlášť, jsou už tam zkrátka obsaženi. Nicméně není a nebude možné tu magisterskou půjčku, ten master loan, eh, přenést na doktoranty. To by bylo příliš drahé. Pokud jde o doktoranty, tak tady se eh, společné doktoráty nebudou řešit v rámci tohoto programu, ale budou součástí Horizon, Horizon 2020, Horizontu 2020. Já doufám, že komise nám k tomu ještě něco řekne. Horizon 2020, to je například ta akce Marie Kiriové. Doufám, eh, že komise nám k tomu následně ještě řekne pár informací. Cíle programu jako takové a dílčí cíle jednotlivých oblastí, mládeže, vzdělávání a tak dále. K tomu také došla celá řada pozměňovacích návrhů. Často se zmiňovala e, účast zámořských oblastí a také e, těch, účast těch nejvzdálenějších oblastí. Dámy a pánové, musím říci, že by to v podstatě nemuselo být problematické, protože země, kterých se to týká, v podstatě patří do Evropské unie. Francouzská zámořská území jsou členy Evropské unie, to znamená, že já nemám pocit, že je potřeba je tady výslovně uvádět. Můžeme o tom diskutovat, ale jsem si jistá, že jsou tím již pokryty a já prosím komisi, aby to vzala na vědomí. Další věc. Erasmus Mundus. Bylo řečeno, že by to mělo i nadále fungovat jako značka pro mezinárodní dimenzi programu, to znamená pro spolupráci Mm, pro, magisterské programy se třetími zeměmi. Já jsem tady proto, abychom i nadále používali tento název, protože to dobře zní a přesně to vystihuje to, co eh, je naším záměrem. Erasmus Mundus tady bude existovat v rámci toho programu. V tom programu se eh, to jméno neobjevuje, ale bude to i nadále existovat. Erasmus Mundus je program vyššího vzdělávání a bude i nadále fungovat. Někteří z vás předložili pozměňovací návrhy k mezinárodní dimenzi eh, vzdělávání eh, v oblasti profesního vzdělávání, to znamená mobilita eh, u odborného vzdělávání. Ta by měla být díky tomuto programu možná. Po všech diskuzích s experty, se zúčastněnými osobami musím konstatovat, že mobilita v této oblasti, v oblasti odborného vzdělávání, e, není ufinancovatelná. Je. Není možné tedy zaručit mobilitu v oblasti odborného vzdělávání se třetími zeměmi. Co naopak e, financovat můžeme je kooperace, spolupráce. To znamená, že e, spolupráce je možná, je důležitá, ale program není dostatečně vybaven na to, aby umožnil mobilitu odborného vzdělávání v rámci nebo v rozsahu třetích zemí. Další kapitola, sport. To je nová kapitola a vzbudila celou vlnu pozměňovacích návrhů. Eh, věnovali jste se především podpoře sportu pro všechny a chtěli jste také zabránit jakékoliv diskriminaci. Někteří z vás chtěli Eh, do sportovní kapitoly zapojit dobrovolnou práci a eh, posílit propojení sportu a vzdělávání. Mohu vám již tuto chvíli říci, že se vynasnažíme dostat těmto požadavkům. Pokusím se v těch oblastech, kde uh, byla celá řada pozměňovacích návrhů připravit kompromisní návrhy. Já je pošlu během dnešního dne, tak aby zítra se stínoví zpravodajové na to mohli podívat, dříve než se odpoledne sejdeme. Spojení, vzdělávání a sportu, už jsem říkala, omlouvám se. Mám tady tři listy na jednou a tak jsem se do toho zamotala. Dobře. V podstatě se dostávám k závěru. Jde tedy o to, že z těch pozměňovacích návrhů jsem, eh, nebo vyvodím kompromisní návrhy, jde o sport, eh, magisterskou půjčku, rozpočet eh, a co ještě? Že tedy k těmto třem ožehavým a konfliktním tématům předložíme kompromisní návrhy a doufám, že se setkají s vaší podporou. Já jsem eh, na tomto programu pracovala od roku 92 a nepamatuji si, že bychom někdy během této doby zažili takto konstruktivní dialog s kolegy. To znamená, že za to vám děkuji. 27. listopadu budeme o zprávě hlasovat. Do té doby samozřejmě budeme mít několik schůzek stínových zpravodajů, tak abychom na závěr vytvořili program, který eh, bude odrážet většinový názor parlamentu. Dneska tady máme za komisi pana Korela a jeho kolegy. Zcela výjimečně bych eh, chtěla být eh, ke komisi velmi milá, protože na počátku tohoto programu jsem byla velmi nepříjemná, ale myslím si, že právě moje nepříjemné chování vedlo k tomu, že celá řada z těch věcí, eh, které jsme požadovali, byla do toho programu zapojena. Já tady jménem všech kolegů. Děkuji komisi za eh, spolupráci, za to, jak nám byla nápomocná a doufám, že se nám podaří společně dospět k dobrému výsledku. Máme tady, tady společného přítele nebo nepřítele, to, to uvidíme v podobě rady. Takže tolik moje schrnutí věcí, které byly doposud otevřeny a nyní mám eh, seznam mnoha kolegů, kteří se eh, přihlásili o slovo. Nejprve paní Šmit, prosím. Děkuji. Já bych eh, nejdříve chtěla vycházet z návrhu komise a z názvu komise Erasmus pro všechny. My jsme nechtěli na někoho zapomenout a zajistit, aby tento mechanismus, který umožňuje mobilitu, byl dostupný co největšímu počtu a proto pozměňovací návrhy byly tak početné právě na toto téma. A je pravda, že jsme vedli řadu rozhovorů. Pro koho má být tento mechanismus určen? A je třeba také jednu věc upřesnit. Co se skrývá za pojmem student? Je to pojem, který široce pokrývá všechny účastníky jednotlivých forem odborné přípravy. A na tom bychom se měli skutečně shodnout, protože v jednotlivých členských státech pojem student nepokrývá stejně velkou skupinu. Vy jste hovořila o odborné přípravě a je důležité, aby i mechanismy mobility se otevřely těmto skupinám. V některých zemích eh, některé kategorie odborné přípravy jsou napojeny na univerzity. V jiných zemích Evropské unie je to v institucích, které jsou odděleny od eh, vysokého školství. Takže záleží mi na tom, aby mechanismy mobility byly otevřeny i studentům, kteří sledují tedy profesní vzdělávání, kteří, kteří sledují různé formy odborné přípravy a naše omezené eh, rozpočty jsou takové, že my tě budeme všichni Doris podporovat, aby ten rozpočet byl na úrovni a aby nám zajistil podporu. Ale je třeba, abychom nikoho nevylučovali z těchto mechanismů mobility. Druhá věc, která rozděluje je systém studentských půjček. A já bych chtěla říci, že by to nemělo nahrazovat stipendia. Stipendia jsou určena pro jinou skupinu a půjčka by neměla nahrazovat eh, stipendium. A třetí téma, které je znepokojující, a je to v článku 7, kde pozměňovací návrhy upřesňují, tedy kdo má dostat tuto pomoc. Jsou to žadatelé o práci, absolventi, kteří hledají práci a v tom kompromisu bylo také upřesněno, že období, které zakládá nárok pro mobilitu, by se mělo omezit na 12 měsíců. Je třeba zjistit, zda to období je vhodné. Já chápu, že vzhledem k finančním zdrojům, které nejsou na úrovni našich ambicí, takže třeba, abychom se zaměřili právě na mladé, kteří hledají práci a kteří právě s tou eh, formou stipendia pro mobilitu získat lepší pracovní zařazení. A další téma, které je důležité, je sport. To je poměrně nová pravomoc, kterou se snažíme definovat, jakým způsobem Evropská unie bude doprovázet právě tuto orientaci, tedy zdůraznit vazbu vzdělávání a sportu. A já vždy hovořím o, o světě vůči co nejnižší věkové skupině a v oblasti sportovní bude třeba definovat, abychom působili skutečně od nejútlejšího věku, aby sport se stal skutečným nástrojem eh, sociální integrace. Okay. Děkuji. Madame Jordan má slovo, je přítomna a zastupuje pana Milana Svěrna, který kandiduje na prezidenta nebo předsedu. Ano, já se snažím ho zastoupit a přeji mu co nejlepší možný výsledek v neděli. Pokud je o pozměňovací návrh předložený několika kolegy v tomto výboru o eh, Eurostředomořské univerzitě, je to tento projekt univerzity je realizací evropského projektu, je to součástí Unie pro středomoří, což je součástí eh, evropské politiky sousedství. A je to vlastně jediný přímý nástroj této politiky. Evropští eh, politici osobně předseda komise, pan Barroso a i další politici to velmi podpořili. Cílem této univerzity je spolupráce v rámci euro středomořské eh, eh, oblasti V době eh, vzniku tohoto projektu se, eh, jsme se soustředili zejména na zviditelnění a vytvoření sítě této univerzity a dopad je velký, protože eh, dnes to zahrnuje přes 200 institucí z 42 zemí. Nyní došlo ke změnám v rámci personálu a zejména vedení univerzity tito eh, lidé eh, mají eh, nyní velmi ambiciozní cíle. Dosud univerzita organizovala konference, letní školy, kurzy odborného vzdělávání, ale od nynějška má vedení univerzity jako cíl aby se univerzita eh, stala skutečně velmi operativní a praktické vzdělávací zařízení. Samozřejmě, že tento eh, plán eh, vyžaduje podporu nejenom morální, ale i finanční od Evropské unie. Je to konec konců evropský projekt a proto bych vás chtěla požádat o podporu tohoto projektu. Jde o implementaci evropských politik a jde také o věrohodnost Evropské unie. My jsme si tady vytkli eh, eh, své cíle a tyto cíle by měly být implementovány a tudíž i eh, vetknuty do evropského rozpočtu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Da Costa. Ne? Není přítomen, či přítomna, eh, takže paní Swinburne. Děkuji. Paní předsedkyně, já eh, eh, mluvím eh, v zastoupení kolegyně Emmy McClarkin z ECR, která má jiné povinnosti v rámci svého volebního obvodu, ale předložila několik pozměvacích návrhů, které bych chtěla některé z nich zdůraznit. Pokud jde o sport, tak ECR se domnívá, že bychom se na to měli zaměřit primárně a sice od nejnižší úrovni Eh, úrovně. Podporuje také eh, iniciativy eh, vycházející z obecní úrovni, lokální úrovni. Už na lokální úrovni by měl být sport široké veřejnosti podpořen, protože obce eh, nejlépe rozumějí potřebám svých občanů. Eh, má to samozřejmě mnoho eh, benefitů. My se nedomníváme, že tyto aktivity základny by měly být vnucovány zeměm, neměly, nemělo by to ani mít transnárodní či nadnárodní charakter. Já se domnívám, že Spojené království má již i zkušenosti z olympiády a ukazuje, eh, jak významnou roli hraje dobrovolnictví v oblasti sportu. Eh, dále, pokud jde o nekomerční prvky eh, sportovních utkání, sponsorství je velmi důležité pro všechny oblasti sportu pokud eh, organizace, zejména ty místní, nebudou eh, schopny získat finanční podporu od eh, veřejných organizací, tak tím pádem budou skutečně postrádat prostředky, které umožní přiblížit sport široké veřejnosti. To znamená, spolupráce se třetími stranami je velmi důležitá pro rozvoj sportu. Paní McClarkin by také chtěla, aby došlo k redukci rozpočtu na aktivity univerzity Jean Monnet domnívá se, že rozpočet EU na kulturu by, měly být, by měl být zaměřen na ty programy, které mají skutečnou hodnoty a není, eh, nemá smysl na to vynakládat více peněz než na eh, celou oblast sportu jako takovou. Paní McClarkin eh, má také určité starosti ohledně té evropské facility studentských půjček a jak to bude fungovat v praxi. My se domníváme, že potenciálně by to eh, mohlo být obtížné rozšíření mm, eh, evropské rozpočtové kompetence. Pokud tato facilita bude schválena, tak se domníváme, že abychom zajistili adekvátní splácení, tak by měl vzniknout panevropský systém, aby zajistil mm, toto splácení půjčky. Rozšíření této facility studentských půjček, ale může znamenat v mnoha případech, že pro eh, studenty posléze bude obtížné splácet tyto půjčky, zejména v případě, že se přestěhují z jedné země do druhé. A, a proto, kdyby tato eh, facilita byla zastřešeně, zastřešena pan evropským systémem, tak by to byla určitá uleva. Dále kompromisní pozměňovací návrhy. Zdá se, že eh, pozměňovací návrhy ECR zatím nebyly eh, zahrnuty do textu a proto se paní McClarkin těší na další spolupráci se spravodajem. Děkuji. Děkuji, já se těším tež. Pan Lukegat. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem k tomu, že jsme uprostřed jednání byli spravedlivé. Zatím nepředjímat výsledek těchto jednání, ale je třeba říci, že se věci posunují správným směrem. Měli jsme několik velmi pozitivních setkání a chci změnit zatím hlavní obavy. Není tajemstvím, že pro nás a pro další skupiny nejdůležitější je vytvořit rovnováhu mezi významem a jasností. Zjednodušením a dostatečnou mírou jasnosti. Vzhledem k tomu, že probíhá jednání v rozpočtovém výboru, že je tu úzká vazba mezi zjednodušením a věřme nárůstem rozpočtu podle víceletého finančního rámce. My pracujeme na zjednodušeném článku 7 o mobilitě. A skutečně musíme pokračovat touto cestou. Další skupiny předložily pozměňovací návrhy s tímto přístupem na zřeteli k článkům 5, 7, 8 a 10 a věřím, že se nám podaří něčeho dosáhnout v tomto směru při jednání. Pokud jde o rozpočty, článek 13, my jsme navrhli tedy navýšení na úroveň 76%, tedy 35% pro vyšší školství, 5% pro trvalé vzdělávání dospělých. A plně souhlasím s tímto rozdělením a věřím, že jsme postupovali správně. Měli je třeba doplnit eh, reálná čísla a myslím, že toto cesta je schůdná. Pokud jde o nástroj pro půjčky, myslím si, že to je složité téma a nemohu říci, že jsme zatím dospěli k konečnému stanovisku. Vidíme v radě, že členské státy jsou také rozděleny na téma půjček. A jeden z důvodů je, že členské státy chtějí využívat různě tento nástroj řekněme to jasně, bude to extenzivně využíváno v některých státech. A to je pravda zejména pro severské země. A je třeba se zabývat takovou situací, která byla přijatelná pro všechny. A my jsme zatím něco takového nenašli. To je jisté. Zatím se zabýváme nařízením a proto těžko můžeme hovořit o dobrovolné účasti členských států když bereme v úvahu situaci, která by měla skutečně získat naši podporu, protože v této podobě to prostě spravedlivé není a já bych navrhoval, abychom se na to podívali ještě jednou. A poslední věc, Erasmus Mundus a zmínka o tomto programu já jsem o tom již několikrát přemýšlel a paní předsedkyně má pravdu. Možno, možná bychom se měli více vztahovat k této značce, ke značce Erasmus Mundus. My, my se snažíme, aby všechno bylo po staru, pokud je o ty známé názvy a značky, i u dalších názvů. Měli bychom i tohleto vzít v úvahu. Takže alespoň bude o jednoho Erasma více. A to je všechno za nás. Děkuji. Děkuji. To jsme se tady velmi přiblížili s panem Lokegartem. To je uh, neuvěřitelné. A nyní pan Kavara. Prosím, Jean-Marie, máte slovo. Byl jsem fascinován vaším eh, milým gestem. Omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve drobná poznámka. Kolega Lokegaard, podobně jako vám, máte pravdu. Je třeba celé roky, abyste vybudovali populární značku, tak je škoda se jí zbavovat. Dámy a pánové, v komisi neměňme to, co funguje. Máme to a dost, co nefunguje. A chci říci něco dalšího, a tady se opírám o paní předsedkyně a také se obracím na komisi. Přál bych si, aby bylo někde uvedeno, měli v preambuli nebo v úvodním ustanovení. Tedy mělo by tam být zakotveno, že Evropská unie je charakterizována zakládajícími akty. 1950 CK 58 společný trh, SZP 69 rozšíření a podobně jednotný trh, konečně euro, mezi tím charta základních práv a svobod, nikdo na to nevzpomíná nikdo nevzpomíná to, kdy to vzniklo. Pokud je o Erasmus, nebylo třeba dlouhé doby, aby tato značka skutečně pronikla do nejdříve univerzita, potom i do domácností. A dnes, milá Doris, se točí třetí film. Cedric Klapiš točí tedy španělskou vesnici třetí díl. Je to již třetí pokračování úspěšného filmu. A já chci, aby bylo zaznamenáno, že tento obrovský evropský úspěch, který na rozdíl od jednotného trhu, od měny, nikdo, nikdy to nebylo předmětem sporu. A v jediné věci se s tím bojovalo, že je to nedostatečné. Pouze 3% studentů mají k tomu přístup na kontinentu, kdy se Evropa měla takto budovat především tak je třeba skutečně tvrdit, že tento obrovský úspěch je naprosto nedostatečný a bude třeba, abychom si dali prostředky jej rozšířit skutečně významně. A je to skutečně zločin. Funguje to, je to jasná vazba, je to zhmotnění Evropy, které je neoddiskutovatelné. A když hovoříme o rozpočtu, krize je tady, ano, to, tomu dobře rozumím, ale nehovořím o krizi. Hovořím o 25 letech, které nás dělí od roku 1987, takže měli bychom mít úctu k budoucnosti Evropy skrze její mládež a měli bychom značně rozvinout systém stipendií a financování, protože to je skutečně základ toho pozitivního, co se odehrává v Evropě a zde hovořím za občany. Takže svěř, svěřuji vám, abyste nasadila veškeré své obdarování pro to, aby se to sformulovalo. Je to velmi důležité. Je to obrovský úspěch a bohužel je to poměrně drobné přes obrovskou reputaci, kterou to má. Děkuji. Je, je vais le, je vais, je vais, je vais penser sur cela, mais... Budu o tom přemýšlet, ale je tu deadline pro pozměňovací návrhy, takže pokud předložíte pozměňovací návrh, tak ať je to stručné protože jinak to nemůžeme přijmout. Při hlasování to uděláme, ale udělejte to co nejdříve, abychom na to mohli pracovat. Milá předsedkyně, budou to nejdéle tři řádky, ale ten eh, deadline už proběhl. K mému překvapení jsem to tam zatím nenašel, takže proto proto to napíšu paní předsedky, Ano, souhlasím s tím, bereme to na vědomí. A nyní paní Nevědělová. Děkuji vám pěkně, paní předsednička. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu opakovat to, co říkali kolegové přede mnou. Myslím si, že o tom nemusíme hovořit dlouho, protože to konec konců není první ani poslední diskuze na toto téma. Ráda bych zdůraznila, že spolupráce s vámi i s ostatními zpravodaji je velmi plodná. Mohu říci, že jsem velmi ráda, že jsme dosáhli celé řady společných bodů. E, zatím nemohu hovořit o kompromisech. Jsem velmi ráda, že se nám v tomto novém návrhu parlamentu daří zdůraznit to, co je na tomto programu důležité, to znamená mobilita, participace, účast, zaměření se na občany a na přístupnost programu pro každého. Dovolte mi k tomu poznamenat jednu věc. Někteří kolegové se snaží tento program co možná nejvíce otevřít i nezaměstnaným v rámci Evropské unie. Je velmi důležité říci, že na neření nezaměstnanosti tady máme program Evropský sociální fond. Pokud bychom měli peníze z Evropského sociálního fondu, tak vyřešíme eh, problém i my z našeho pohledu výboru pro kulturu, ale nesnažme se tento program otevírat příš, příliš, protože nebudeme mít potom peníze na to, k čemu je tento program primárně určený, to znamená na vzdělávání pro mládež a pro sport. Jsem velmi ráda, že těch pozměňovacích návrhů je pouze tisíc, že jich není mnohem více. Myslím si, že ty kompromisy, které máme v tuto chvíli na stole a o kterých diskutujeme, jsou velmi dobré. Snažíme se najít řešení které bude v konečném eh, důsledku velmi dobré. Jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout eh, toho, co bylo pro nás jako pro socialisty velmi důležité. To znamená, že do toho rozhodovacího procesu mm, byly zapojeny i další zúčastněné, zúčastněné strany. Všichni ti, kterých se to týká je velmi důležité, abychom tyto instituce do rozhodování zapojili. Já jsem velmi ráda, že to vidím ve všech kompromisních návrzích, protože je to pro nás velmi důležité. Kromě toho jsem velmi ráda, že eh, ta půjčka, to eh, schéma půjčky, který, které je v tuto chvíli v návrhu, o kterém diskutujeme v rámci stínových zpravodajů, vypadá jako návrh naší politické skupiny. Jsem tedy velmi ráda, že celá řada našich připomínek byla do, těch, do mm, toho návrhu zapracována. Je to návrh, který vypadá jako společný návrh. Možná, že pan Legard nebyl na setkání, teď bohužel neposlouchá. Eh, my jsme měli setkání eh, s komisí o těchto půjčkách a komise podle mého názoru velmi dobře vysvětlila svůj nejnovější návrh. Jsem velmi ráda, že naše diskuze v parlamentu vedla k tomu, že komise eh, nyní představuje stále konkrétnější návrhy a že je to stále bližší tomu původnímu návrhu, který my jako parlament eh, považujeme za optimální. Možná, že by pan Morel potom mohl říci něco o té půjčce, protože na to se poslanci neustále ptají. Je to jedno z témat, které je velmi důležité. Myslím si, že to, co bylo prezentováno, bylo velmi dobré a doufám, že na zítřejším zasedání stínových zpravodajů se podaří najít nějakou schodu mezi zpravodaji. A konečně poslední poznámka týkající se rozpočtu. Nevím, jak to vypadá v tuto chvíli, v dnešnímu dni, jestli dostaneme finanční prostředky, které požadujeme. Pokud je tu zástupce rady, tak bych byla velmi ráda, kdyby nám mohl říct, jak to v tuto chvíli vypadá. Velmi děkuji a doufám, že to společně zvládneme. Díky. Danke. Děkuji. Kolega Boris má slovo. Já bych chtěl také poděkovat všem těm, kteří se podíleli na tomto materiálu. Ehm, dospěli jsme ke koncenzu e, náročně, ale ehm, dospěli jsme e, k němu. A souhlasím s kolegyní, e, a to je současně i otázka, a týká se to i našich ministrů, alespoň těch, kteří eh, se dosud na programu podílejí. Zdali v rámci Yes Europe eh, lze dnes alespoň odhadem určit, eh, jaká je situace rozpočtová a také, jak si stojí jednotlivé položky programu. To bylo, by bylo důležité to znát. Jak to vidíte vy, paní předsedkyně, paní zpravodajko? Existují například eh, minimální příděly procentní eh, v jednotlivých položkách a mají doznat změn. Mohli bychom eh, spoléhat na více těch minimálních prostředků. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Benara Patu. Hm, Děkuji, paní předsedkyně. Jako kolegové bych chtěl zdůraznit skutečnost, že proběhla řada diskusí a setkání a to bylo důležité a celá řada věcí umožnila začlenit do naší zprávy o programu Erasmus. Já podporuji vyjádření kolegy Kavady. Erasmus je známý a pokud jde o rozpočet, pan Lamasur mohl říci, že hrozí, že Erasmus nebude financován. A okamžitě to vyvolalo obrovské pozvižení. Občané se na nás obrátili, kolovali petice a nemohlo by dojít k takovému oslovení občanů jiným programem. Další argument. Ano, Yes Europe eh, vlastně nás eh, staví před anglické označení, anglický název – a je třeba, aby bylo možné přeložit název do všech jazyků a pokud tam bude yes, tak to prostě bude yes a já podporuji pozměňovací návrh pana Kavidy Erasmus pro všechny. Na začátku jsem si to nemyslela. Tak jsem to asi úplně nepochopila. Ano, v tomto výkladu předběžně jsem řekl samozřejmě ano, Erasmus pro všechny. A já jsem to řekl úplně na začátku. Ne, já jsem řekl, že Erasmus je značka, je třeba ji za každou cenu zachovat a zviditelnit. Dobře, tak to zachováme. Pokračuji. Dále. Pokud jde o záruky, které jsou předmětem důležitých eh, jednání s komisí. My jsme se s nimi sešli a myslím, že cílem vytvořit eh, záruky na půjčky, to umožní velkému počtu studentů magisterské studium v rámci mobility. A je třeba, aby sociální kritéria skutečně byla vzata v úvahu. Budeme se zabývat eh, návrhem komise která nám něco předloží, už jsme o tom začali jednat. A je tu další otázka týkající se podmínek eh, bankovních ústavů pro financování. To je taky velmi důležité, aby tam nebyla kritéria podle jednotlivých oborů, aby všechna magisterská studia byla eh, způsobila pro financování. Finanční bitva probíhá trvalé. Věřím, že se nám to podaří a že dosáhneme koncenzu. A snad můžeme být optimističtí. Zatím nemáme vyhráno. Poslední bod. Mezinárodní spolupráce a Erasmus Mundus. Připomínám, že jsme odhlasovali s širokou většinou písemné prohlášení pro Erasmus Euromed před několika měsíci. A můj návrh je v rámci programu Erasmus Mundus zdůraznit také v souladu s politikou sousedství a s naší spoluprácí zachovat tedy ten pojem Erasmus Euromed, který by byl v rámci Erasmu Mundus a stále v duchu politiky sousedství. Já jsem míst, místo předsedkyní parlamentního shromáždění Evropa Středomoří, tedy výboru pro kulturu a místní spolupráci. A Euromundi je skutečně eh, určitým začátkem této spolupráce Evropské, univerzit, Evropské středozemní univerzity. A tady by ten Erasmus eh, Euromed měl svůj smysl. Děkuji. Nyní jsou vyčerpány všechny otázky a já bych nyní ráda řekla něco sama a poté udělím slovo komisi. Možná, že mě bude chtít ještě poopravit. Já začnu Eh, od Marie Teres, která nás musí eh, dříve opustit. Marie Teres, myslím, že si mě nepochopila dobře. Odborné školy jsou zahrnuty a mobilita eh, studentů odborného vzdělávání rovněž v rámci Evropy. Ty žádosti, o nich jsem hovořila, jsou mezinárodní a ty nemůžeme financovat. Takže mobilita žáků odborných škol v rámci Evropy ano, ale vně Evropy nikoli. To neutáhneme, na to nemáme finanční prostředky. Odborná škola, to jsou studenti jako všichni ostatní, jsou, um, eh, je s nimi takto nakládáno v rámci programu Leonardo a tak dále. Eh, dále máme ten program 12-měsíční. Eh, kolegyně Nevedalová to uvedla. Máme zde možnost to řešit skrze sociální fond, Evropský sociální fond, to je problém nezaměstnaných a více sázíme na vzdělávání a, a méně e, e, na Eh, nezaměstnanost, ale možná, eh, že bychom eh, o těch 12 měsících mohli případně hovořit ve smyslu je rozšířit z 12 na 14, 15 měsíců. To je nutno projednat s komisí a samozřejmě, že to nese sebou i finanční rizika. Dále téma Euro Středomorská univerzita. Tady máme problém komise stávajících šesti institucí vyloučila čtyři a zachovala dvě. My jsme řekli, to je nespravedlivé, buď je vyloučíme všechny, nebo ať všechny zůstanou uvnitř. Mm, a tak rozhodla rada, máme je tedy všechny uvnitř, ale nemáme eh, eh, možnosti eh, na přijetí dalších. Ale myšlenka této instituce je skvělá, ale já často pobývám na italských univerzitách a mohu vám říct, že právě italské univerzity projekty. Eh, těsně spolupracují s eh, středomořskými univerzitami. Eh, ti to už dělají, to znamená, že nemusíme vynalezat to kolo znovu. V zásadě tato myšlenka již dlouho existuje. Já jsem byla v Boloni a tam se děje tato spolupráce již velmi dlouho, minimálně 15 let, co to zažívám na vlastní kůži. Takže ta myšlenka je dobrá, ale já sama takovouto žádost podpořit nemohu, protože bych pak musela podpořit obdobné žádosti či návrhy. A e, my nemáme peníze na to, abychom e, financovali víc než 5-6 institucí. Co by zpravodajka, e, musím říct si svůj názor, byť se to každému nelíbí. Dále paní Swinburne a paní McClarkin. Pokud jde o sport, tak jsme řadu vašich podnětů vzali na vědomí a zahrnuli do materiálu, ale eh, zatím ještě nejsme tak daleko, abychom předložili hmatatelný návrh. Eh, zítra vám to zašleme, nebo sekretariátu paní McClarkin, ale faktem je, že evropský rozměr je zde důležitý nemůžu jen tak eh, něco podpořit, co je třeba eh, v okolí Londýna. Tím neposloužím Evropě. My nemůžeme podporovat eh, lokální projekty, které s evropskou dimenzí eh, nemají nic společného. Proto je příslušný Londýn nebo Edinburgh a tak dále. To, co my děláme, do čeho se pouštíme, musí mít vždy evropský rozměr a že se to nevždy stotožňuje s představou paní McClarkin nebo vaší, to chápu, ale nemohu podpořit nic, co nemá evropskou dimenzi. Ne proto, že by to nebylo bylo dobré, ale protože to nespadá do eh, naší příslušnosti a není to naším úkolem. Je to úkolem Londýna nebo Edinburgu. Dále, eh, ta eh, půjčková facilita. Tady máte dojem, že to je rozpočtová kompetence EU. Ne, tady jde o investiční banku Evropskou a finanční banky nebo finanční ústavy jednotlivých zemí. Ehm, chápu ale, proč to říkáte. Pan Lockegaard ten rozdíl v užívání, to je obtížné. Uvedu příklad. Vy jste řekl, dobře, pak to nemůžeme využívat, protože už máme nástroj. I Němci mají nástroj, Finové možná, Švédové také. Eh, a toto je dodatečný, dodatečná věc, která nemůže vůbec nahradit to, co se již děje. Možná, že mnozí ve vaší zemi by spíše využili dánské podpory, protože je mm, příznivější a tak dále a proto mm, nechtějí tuto nabídku anebo nemohou této nabídky využít. Ale pokud pomyslím na eh, Spojené království, kolik studentů Erasmu eh, existuje z Spojeného království. Nikoli tolik, kolik jich do Spojeného království chce jet to, že jich je málo z Velké Británie, to není náš problém. Eh, faktem ale je, že to nejde na dobrovolné bázi. Naše programy jsou určeny pro každého jednotlivého občana EU, aby chceli se toho mohl zúčastnit a proto nesmí být vyčleněn a vyloučen. Proto to nemůže být pouze na bázi dobrovolnosti. Eh, potom by někdo musel říct, já se toho dobrovolně zříkám, ale když on to chce a vy mu to nedáte, tak to prostě nejde. To nejde ani eh, u programu Comenius, Erasmus a tak dále. když eh, se země rozhodne, že se nebude na Erasmu podílet, tak se to studentům určitě nebude líbit v té zemi. Vy jste se dotkl i rozpočtu. Já jsem to zatím vynechala, protože na tom ještě pracuji, ale zítra na eh, zasedání se o tom budeme intenzivně bavit. Ale mohu říci, že s těmi 60-76% se nemohu spokojit. Jsem ochotna slevit i z těch 90%, které jsem kdysi eh, v rámci eh, zlé vůle avizovala, ale já se domnívám, že bychom se mohli eh, setkat někde kolem 80, 83, 4 Ale jde také o to vytvořit v programu možnosti, aby došlo i k mezisektorální spolupráci a aby se to dalo i procentuálně vyjádřit. Zatím to ještě neumím, ale e, zítra vám to dám k dispozici nebo rozešlu a můžete o tom uvažovat. Tady se určitě e, přiblížíme e, komise bude dělat to, co jsme chtěli již před 6 lety. Tenkrát již jsme usilovali o tu mezisektorovou spolupráci. A přesto chceme ale stanovit indikativní minimální počty, které eh, nelze podkročit. Eh, to eh, určitě si vymíníme a na tom budeme trvat. My jsme volení a úředníci jsou tady na věky, my ne, my se musíme vrátit k našim voličům a tudíž musí mít úředníci pro nás pochopení. Paní kolegyně Nevedalová hovořila také o programu eh, půjčky a tak dále. Eh, k tomu si vyslyší, vyslechneme názor pana Korela. Boris, pan Boris hovořil o rozpočtu, k tomu jsem již eh, řekla to své, a paní Benarabatu na téma asi náš. Já se nedomnívám, že potřebujeme Euromed, protože země Euromed jsou stejně jako východoevropské e, země v našem sousedství. My máme přece politiku sousedství na východě a na jihu a to je tím pokryto a myšleno. E, politika sousedství je expressis verbis e, v materiálu zahrnuta, je to v centru našeho zájmu. A nyní ještě k názvu ano, Evropa, řeknete jí yes, Europe, tak je to velmi francouzské. Opa. Já bych musel říct Evropa. Problém není Euro, Evropa, ale yes. Co to znamená yes? Zkušte, zkuste se projít po Paříži. Tam všichni budou rozumět yes, ale já možná ne, ale yes ano. A je to vzdělávací program. Ale skutečně se to stane symbolem yes Evropa, yes Evropě. To znamená, že jsme všichni pro Evropu Moneta, Schumana, Adenaura. To byli tedy zakladatelé. Já myslím, že yes, yes tomu rozumí všichni i ve Francii. A myslím, že jsme poměrně již blízko cíle. Jak jste přeložili celoživotní vzdělávání? Lifelong learning. No, lifelong learning to není. Vy jste to přeložili jinak. A, ano, můžete říkat ano, Evropa, we Europe. A jak budeme eh, říkat, ehm, vy jste velmi kreativní a vám budu pomáhat, přijdeme na to. A nyní dám slovo panu Korelovi. Děkuji, paní Pak. Chci vám říci, že bylo potěšením pro mě a kolegy mít na starosti jednání o tomto programu. A byla to velká výzva přijít mezi vás a jedno z hlavních vystoupení skutečně znamená, že jsme pevně přesvědčeni o tomto návrhu. Byli jsme v radě a nyní jsme v parlamentu a chceme zdůraznit, že se všichni shodneme na tom, že tyto programy jsou velmi kvalitní a naším cílem je ještě zdokonalit. A tento cíl se nám daří. Pokusím se zopět některé otázky, které zde zazněly. Začnu otázku doktorandů. Jaký je osud doktorandů v novém systému, který navrhujeme pro rok 2014-2020. Jsou tu dvě věci, které třeba vzít v úvahu. Za prvé, máme jako dnes v současném programu Erasmus, Erasmus Mundus a v současném programu Erasmus máme dva typy akcí, které budou pokračovat. Máme mobilitu kreditů pro doktorandy a to představuje 3000 doktorandů ročně, kteří využívají programu Erasmus, pokud je o mobilitu. A to bude pokračovat a bude to otevřeno, pokud rada s tím bude souhlasit, bude to otevřeno i v rámci mezinárodní mobility, tedy do zemí mimo Evropskou unii. A za druhé, když hovoříme o spolupráci mezi institucemi vyššího vzdělávání a univerzitami. Máme projekty, které dnes pokrývají doktorantské studium a to bude pokračovat i v budoucnosti, pokud bude náš návrh přijat. Změna, kterou chceme provést, se týká společných doktorantských programů, které jsou v současnosti v rámci Erasmus Mundus. Máme společné magisterské a společné mag- doktorantské studium. A ty programy byly úspěšné ale ten úspěch nebyl příliš eh, významný. Takže dnes se snažíme vytvořit deset společných doktorantských programů, které mohou být dnes financovány v rámci Marie Curie. A některé společné doktorantské programy existují. Je to iniciativa, kterou pan Lokegaard dobře zná. Doktorské studium, které tedy již existuje v rámci programu Marie Curie a je třeba říci do budoucnosti, že budeme odlišovat magisterské a doktorantské studium. Společné doktorantské studium, tedy nikoli mobilita, a to umožní financování a vytvořit lepší vazbu mezi výzkumem a programem Marie Curie, který je v rámci Horizontu 2020 zaměřen na výcvik vědců. Tolik tedy k otázce řešení doktorandů. Další věc, která zde zazněla, je otázka zajištění půjček. Chci říct si první věc. Hovoříme o doplňkovém nástroji. To je nástroj, který doplní stávající stipendia v rámci Erasmus Mundus nebo Erasmus. A to je náš cíl, nabídnout novou možnost studentům, kteří by si přáli v rámci magisterského studia být v jiné zemi, než tam, kde dostali původní, tedy magisterský titul. A když hovoříme o zárukách, neříkáme, že za, za, se, se, zaručujeme za 100% částky v tom nástroji pro banky. Není to 100%. Jinak by to bylo příliš jednoduché. My za, ručujeme 18 tedy prostředků. To znamená, že banky přebírají část rizika a vlastně my snižujeme tedy to riziko na úroveň 18 Musíme vzít také v úvahu realitu Evropské unie, která není fiskální unii není bankovní unii a proto nemůžeme aplikovat stejný systém v celé Evropě. A proto systémy, které jsou naprosto pojištěné, zaručené a které závisí na míře příjmu toho vypůjčitele, zde nemohou fungovat. My zde navrhujeme na jedné straně mít paušální proplacení a zavádíme také jasné záruky pro vypočitele. A to je například snížená úroková sazba. Oproti národní úrokové sazbě navrhujeme tedy lhůtu, kdy se nesplácí půjčka minimálně 12 měsíců po dokončení studia. Zavádíme také platební prázdniny, kdy v případě potíží, kdy je student nemocný, je na mateřské, tak bude třeba požádat o platební prázdniny a samozřejmě je tam také pojistka proti invaliditě a umrtí, což znamená, že nebudou existovat sankce, které by se vztahovaly na vypočítele, když splatí částku předstihu. Tedy tyto záruky jsou specifické a věříme, že jsme do toho také zapracovali určité sociální zohlednění. A sociálně-ekonomické pozadí vypočítele nebude bráno bankou v úvahu. Jedinou, jediné zajištění, které bude banka požadovat, je skutečnost, že tedy je řádně zapsán ke studiu do magisterského studia v té zemi, kde chce studovat na magisterském studiu. A to tedy bude prokazatelné a to je důležitější než ekonomická situace toho žadatele. A také nebudou rozdíly mezi jednotlivými studijními obory. Budou přijímány veškeré studijní obory dobrovolný charakter těchto kroků. O tom jsme také jednali. A to vyvolává základní filozofický problém. Je evidentní, že ne veškeré akce jsou využívány ve všech členských státech. Společné akademické tituly nejsou využívány všude stejně. V některých zemích, v některých institucích jsou využívány více než jinde. To je fakt. A paní Pak, pokud eh, zavádíme ten výběrový systém v novém programu, myslím, že by, by bylo příliš jednoduché ten program potom na základě toho rozebrat. Rozpočet pro vzdělávání. My jsme se shodli, že je to na politicích vyřešit ty hlavní otázky u tohoto programu, proto Rada a parlament se shodují na zapracování rozpočtovou alokaci do právního základu. Ale je důležité zvládat eh, dostatečně pružně tyto skutečnosti a brát je v úvahu. To také, že bychom měli být schopni financovat eh, průřezové projekty a doplním jako reálný aspekt, až budete projednávat jednotlivé alokace pro jednotlivé obory. Nezapomínejme, že, že doplňujeme nové programy do programu Erasmus, ale také do programu Erasmus Mundus, tak je třeba to mít eh, na zřeteli. Další bod je oblast zámořských území. To je věc naprosto realistická, ale definice která území v členských státech jsou pokrytá. Francie zejména je rozhodnutím, které bylo již schváleno radou. A dnes nehovoříme již o zámořských územích a na to, ten program se na ně vztahuje. Takže pokud nalezneme proto technické řešení, myslím, že by to mělo být možné později. Definice studenta to jste definovali lépe, paní Pak, než bych uvedl já sám. Je to v článku 7 uvedeno ve směrnici o elektronickém vzdělávání. Je to tedy skutečně student je definován. Důležitá věc máme další významný aspekt, který se vztahuje na rozvojové země je tu mezinárodní dimenze programu pro nástroje pro vnější akci. A pokud bychom toto měli doplnit, abychom bychom měli mobilizovat prostředky na úkor některých interních aspektů. Poslední dva body. Vy jste zmínili 12 nebo 15 měsíců, tedy délka pro žadatele na trhu práce. My se tím zabývat budeme, má to význam pro řízení celého projektu a tady můžeme být flexibilní. Pokud je o otázku sportu, nechci jste znovu opakovat, že jakákoliv akce, která je financovaná skrze program, musí mít mezinárodní prvek. Jinak by to mohlo být financováno na národní úrovni. A pokud je o instituce Jean Monnet, je to obtížné téma, a proto komis navrhla, abychom vzali v úvahu skutečnost, že bychom zde otví, otvírali pandořinu skřínku, kdybychom to příliš rozšířili. A každopádně ty návrhy musí být způsobilé pro financování, ale na základě konkurenčních návrhů. A jsem připraven zodpovědět vaše otázky, pokud si myslíte, že bych měl vystoupit ještě jednou. Děkuji. Poznamenala jsem si, pane Korale, že jste řekl, že musíme dbát na to, aby eh, Erasmus Mundus byl zapracován do Erasmu. To je pravda, ale zapomněl jste říci, že doktoranti eh, částečně spadají pod Marie Curie. Nebo ne? vynaložíte tady méně? Pokud ano, musíme tedy říct, jak to skutečně je. Mohl byste to vysvětlit, jak to je? Prosím. Thank you. First of all, uh, we... Děkuji. Takže nejprve. Máme mnohem méně doktorantských programů než programů eh, magisterských. Je to 10 za rok. Eh, a máme 35 za rok, pokud jde o magisterské programy od roku 2000. To je tedy první věc. A další věc. Samozřejmě, že součástí financování stávajících společných programů musí být to, co bude tedy pokryto tím novým eh, projektem. Eh, to znamená, že to financování musí pokračovat i v rámci nového programu. To znamená, že tedy určité části rozpočtu v rámci nového programu budou použity na to, abychom tedy pokryli stávající běžící programy v rámci Erasmu Mundu. To znamená, že to vypadá tak, že část financování, která by se převedla do Marie Curie, bude malá. Ale bude tady větší objem finančních prostředků v Marie Curie, a tak, abychom mohli financovat více nebo pomáhat více doktorantům. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Korele. Ráda bych upozornila na to, že pokud jsme správně poslouchali, eh, pan Korel vysvětlil tu půjčku a Zaznělo tam eh, také mnohé z toho, co bylo předmětem vašich pozměňovacích návrhů. Já budu formulovat svůj kompromisní návrh a ty věci, které tu řekl pan Korel, budu do toho včlenovat tu stu, základní strukturu. To znamená, že tak to musí v tom textu být, ta struktura musíme to tam uh, zakotvit, protože pokud to tam nebude, tak se na to nemůžeme spolehnout. Děkuji a nyní se přehlásil pan Lokegaard. Já mám k této diskuzi pouze uh, malý, drobný politický komentář. Jsem eh, tedy přesvědčen o tom, že jsem pochopil to, co říkal pan Korel a nemám pochybnosti o tom, že je to správné. Mám pouze jednu jedinou obavu. Pokud se budeme účastnit jednání s radou, tak by možná bylo moudré, kdybychom před, představili tuto e, záruku za půjčku, tak, aby z toho členské státy mohly něco mít. Je to samozřejmě politická otázka. Pokud chcete získat podporu e, nebo širokou, široký souhlas v rámci rady, tak nemůžete hovořit e, idealisticky, nemůžete představit idealistický koncept eh, půjčky, s kterým bych souhlasil já, je to také politická otázka. Já si myslím, že celá řada lidí, kteří podporují program Erasmus Mundus, bude mít velké pochybnosti, pokud jde o tu záruku. A proto to musíme prezentovat právě tak, jak jsem řekla. Děkuji. Já to samozřejmě naprosto chápu, ale už jsem předtím řekla, že pokud pomyslím na jiné země, které takřka nemají studenty ze hříby výjížděli, tak eh, je to podobný problém. Pokud eh, se toho neúčastní některá země, tak ji nemůžeme nutit. A nemůžeme také do té nabídky nikoho nutit. Problém je, že ku příkladu Dánsko, já jsem byla v Aarhusu a hovořila jsem společně s vámi, eh, s těmi profesory, probírali jsme toto téma a eh, Dánové mohou říci, proč bychom potřebovali takový program, když si to uděláme sami. Podobné je to s Němci, já si ale myslím, že bychom měli prokázat co možná největší solidaritu. A ti tři nebo čtyři lidi, eh, kteří nebudou přímo pro, by neměli být proti. A nyní tady prosím zástupce rady, aby nám k tomu něco řekl, prosím. Děkuji za udělené slovo, paní předsedkyně. Kypr eh, by vás chtěl ujistit, že to, co je diskutováno v parlamentu, sledujeme s velkým zájmem, zejména eh, v souvislosti s novým programem. My jsme to již opakovaně uváděli, že jsme skutečně otevření upřímné eh, spolupráci tak, aby eh, eh, jednání mohla být dovedena k úspěšnému závěru, k, ku prospěchu eh, nejenom mladých lidí německý. Eh, vzdělávací eh, výbor rady na mm, jednom zasedání vzal na vědomí vaši zprávu a nyní čekáme na hlasování, které proběhne 26. nebo 27. listopadu což bohužel bude kolidovat časově s Radou ministrů pro vzdělávání mládež a sport, Eh, rada také již eh, eh, stanovila nebo přijala stanovisko k návrhu komise, můžeme říci, že v mnoha bodech tady panuje zhoda, například v kapitole pro mládež, dále zachování stávající podpory šesti zařízení v rámci Jean Monnet, dále flexibilita, pokud jde o agentury a úřady v souladu s národními praktikami, a v dalších eh, bodech také. Jsou zde také oblasti, kde nacházíme méně shody. Například eh, velký počet nově doplněných specifických cílů, které na některé některých místech by mohly znepřehlednit text a e, také znesnadnit realizaci programů. Jak dobře víte, paní předsedkyně, ta společná orientace rady neobsahuje všechny ty body, které jsou e, závislé na rozpočtu. Jeden z nich je komisí nově eh, navržený systém financování eh, půjček na podporu eh, magisterských studentů. Předsednictví toto téma zařadilo již dvakrát na jednání výboru pro vzdělávání a budeme o tom diskutovat ještě na dalších schůzích. Naším cílem je s pomocí komise projasnit eh, použití eh, této půjčky, tohoto nástroje. Nemůžeme to ani zamítnout, ani podpořit, pokud nevíme jasně, o co jde, jak to má fungovat a jaké důsledky a účinky by to mohlo mít. Dále budeme se snažit v příloze k nařízení um, upravit modality fungování této facility půjčky pro případ, a to zdůrazňují, že by ta facilita byla v konečném důsledku schválena. Děkujeme vám ještě jednou a těšíme se na dobrou a plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji zástupci radě. Eh, eh, viděli jste, eh, že jsme následovali vašeho Eh, příkladu a eh, nalezli jsme již zhodu v některých oblastech. My vám eh, tím kompromisem, který nalezneme k té půjčkové facilitě, dáme příležitost říci ano. Myslím, že v tom bude obsaženo vše to, co zaměstnává vás i nás. Komise tady lecos dopracovala, protože a zapracovala i naše mnoha pozměňovací mnohé pozměňovací návrhy i vaše. Prosím, abyste se nedomníval, že něco znepřehledňujeme. Právě naopak. Možná, že jsme některé cíle upřesnili, ale papír je trpělivý, jak známo, a nikomu nebrání mm, v pochopení každý, kdo má zájem o program, eh, má možnost zjistit, co vůbec je z toho programu eh, financováno. Pokud tam je pouze uvedeno obecná spolupráce, to je málo, musí tam být více údajů. Já eh, jsem již eh, vyšla vstříc eh, žádosti liberálů pana Lockergarda a trochu jsem to zestručnila. Ehm, k tomu jsem předložila kompromisní návrh a myslím, že se tady shodneme. Ale i vy byste měli zastávat názor, stejně tak jako my, že těm zprostředkovatelům, kteří šest let s tím pracují a budou pracovat, musíme říci, oč jde. A proto jsme to trošku prodloužili, ten text. Ale eh, ta moje délka je opět kratší, protože doznala určitých změn. Takže se navzájem zbližujeme a je to skvělé a je krásné s vámi všemi spolupracovat. Když si představím, kde a jak jsme začali a kam jsme dospěli, tak jsme se skutečně velmi zblížili. Není nutno padat si navzájem do náručí, ale do trialogu musíme ještě odstranit z cesty několik překážek, protože my všichni máme zájem na tom, aby nadcházející generace byly dobře vzdělané. E, jiné nabídky pro ně v Evropě nemáme. E, potřebujeme dobré vzdělání, to je e, náš nástroj. A e, e, tudíž rada, i když nám musí přidělit méně financí v rámci středně dobého financování, musí pamatovat na to, že to málo, co máme, z toho nelze ubírat. Není toho mnoho. Nehodlám nyní jmenovat ty velké problémy, abych z toho neměla potíže, ty velké projekty, ale kdybyste ubrali z těch velkých eh, programů a věnovali to spíše eh, nám, eh, tak by to bylo velmi příznivé. Nedovedu si představit, že by rada mohla mít jiný názor. Možná minister financí, ale, nebo ministři financí, ale ti nesmějí rozhodovat o všem. Jestliže jim Jestliže nám oni řeknou, je pouze tolik a tolik peněz a máte k dispozici pouze to a to, pak jim eh, musíme my zdůraznit, že není eh, nutné a vůbec žádoucí eh, šetřit právě v našem rezortu, protože je nutno pro vzdělání učinit maximum. Měli bychom méně nezaměstnaných například ve Španělsku, kdyby například ve Španělsku se bylo, toho udělalo více pro eh, jazykové vzdělávání. Kdyby například ovládali Němčinu, mohli obsadit celou řadu volných pracovních míst v Německu. Celá řada i eh, míst v rámci odborného vzdělávání Německu je volná, ale mm, eh, španělští studenti eh, nemají odpovídající jazykové znalosti. Takže je nutno, abychom tento společný zájem definovali a učinili mu zadost. Děkuji výslovně radě, komisi i kolegyním a kolegům za velmi dobrou spolupráci a zítra dopoledne, respektive již eh, ráno, obdržíte naš, moje kompromisní návrhy k rozpočtu sportu, půjčce a pak, myslím, můžeme s klidem eh, v listopadu eh, přistoupit k hlasování. Děkuji a můžeme zahájit další bod eh, našeho pořadu. Ach ja. Ja. Jetzt kommen wir zum Punkt 7 und Punkt 8, weil Sie tím se dostáváme k bodu 7 a 8, které zpracovával stejný zpravodaj. Ty body mají také mnoho společného. Jde o sociální odpovědnost podniků, podpora zájmu společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění. A Kromě toho je tu ještě ta druhá část, kterou nebudu citovat, máte to všichni před sebou. Eh, v říjnu roku 2011 vydala komise sdělení 2011 eh, až 2014 strategie pro CSR. Naším zpravodajem je pan Lockergaard eh, vypracoval k tomuto svoje stanovisko. Výbory Jury a Empl Oba dva vypracovali eh, tedy zprávu eh, k tomuto sdělení komise eh, podle známého pravidla 15, to znamená, že oba výbory na tom spolupracují jako združené asociované výbory, to znamená, že tu máme jeden názor, který po 18. Ří, eh, prosinci pardon, bude zaslán oběma výborům Jury a Empl. Eh, máte slovo, pane Lockgarde. Děkuji, paní předsedkyně. Naštěstí jsem nemusel vytvářet dvě stanoviska, ale pouze jedno. Budu velmi stručný, protože všichni máte před sebou příslušné dokumenty. Soustředil jsem se ve svém stanovisku na tři hlavní body. Za prvé eh, povědomí výchovný vzdělávací aspekt, protože to je naše eh, kompetence a potom eh, spojitost mezi studenty a podniky. Dovolte mi, abych krátce okomentoval tyto tři prvky. Za prvé, Myslím si, že je velmi důležité, aby občané a společnost si byli eh, vědomi toho, co je CSR, sociální zodpovědnost podniků a jakou roli sociální zodpovědnost podniků hraje. Já si myslím, že naším úkolem je to, abychom sociální odpovědnost podniků prezentovali, komunikovali o ní. Druhá část, vzdělávací aspekty. Já si myslím, že je velmi důležité, aby CSR bylo eh, za součástí příslušných vzdělávací vzdělávacích programů. To je v tom návrhu stanoviska obsaženo, to znamená, že studenti by měli vědět, jak to z CSR vypadá. A konečně za třetí vztah mezi univerzity a CSR. Eh, já si myslím, že právě eh, této souvislosti je velmi důležité, aby studenti získávali konkrétní pracovní zkušenost a CSR je eh, možnost, jak nabízet eh, studentům praxi, stáže. Já eh, jsem tedy předložil příslušné, příslušný návrh stanoviska. Velmi se těším na vaše názory. Pokud budou nějaké problémy, tak můžeme svolat schůzi. Nicméně neočekávám to, protože to není kontroverzní otázka. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Silvia Kosta, prosím. Děkuji. Já naprosto souhlasím s tím, co řekl kolega Lokegaard, to, to, co zde zdůrazňuje. Já bych eh, zdůraznil několik bodů. Je tu samozřejmě vazba mezi podnikem a univerzitou, ale je tu něco dalšího, zkušenosti, které se rozvíjejí v některých zemích a týkající se posledních eh, let studia na středních školách, na gymnázích a podobně. Možnost eh, současně chodit do školy a pracovat. Hovořím tedy o posledních letech eh, na střední škole. Podniky musí mnohem více zdůrazňovat dobrovolnictví více dobrovolnictví prosazovat. A to vše se potom odráží do pracovních smluv. Členské státy musí právě toto právo a dobrovolnictví uznávat. A je možné hm, mít nárok na volno a vykonávat dobrovolnické práce při tomto volnu. A je třeba, aby to bylo zapracováno do programu vzdělávání, ať je to vzdělání neformální a nebo školní. A velmi zajímavé pokusy byly prováděny osobami, které jako dobrovolníci působili v bankách a tato pracovní zkušenost potom byla uznána. Další věc, která je velmi zajímavá dle mého soudu, díky sítím TILT nebo Eurobusiness, obchodní komory a zejména eurokomory, je možné provádět výměny mezi podniky. A tady vlastně jsme schopni získat osvědčené postupy. A tak potom zdůrazníme význam podobných aktivit. Je to užitečné i pro podniky, a nejen pouze pro jejich zisk, je to důležité pro podniky, je to důležité i pro jejich klienty. Děkuji. Děkuji. To, co nyní řekla Silvia Kosta, je v podstatě již obsaženo v nám, alespoň pokud jsem to správně pochopila já. Školy jsou v bodě 4, studenti, žáci, Mm, během studia a tak dále. Já jsem ve své kanceláři měla studentku, já normálně nemám žákyně, pouze studenty eh, v prvním semestru a tak dále, ale nyní mě požádala jedna známá, jestli by si její 16-letá dcera u mě nemohla eh, absolvovat praxi a bylo skvělé vidět, eh, jak to všechno absorbovala, přijímala, jak to vnímala, jak to celé zvládla, to bylo skvělé. To znamená, že jsem se potom eh, na to informovala a gymnázia spolupracují s podniky, všude. Já samozřejmě nejsem podnik, ale takto je to míněno. To znamená, že v mnoha oblastech už takováto spolupráce začala, ale určitě to můžeme ještě zdůraznit. A pokud jde tu občanskou angažovanost, tak to je v článku 6, bodě 6. Já si myslím, že je důležité eh, zdůraznit vysokou úroveň interakce se společností a významně eh, přispět k vytváření příležitostí pro vzdělávání a růst a tak dále. Občanská angažovanost a sociální začlenění, je to tam všechno a odpovídá to tomu, co jsme schválili na začátku tohoto legislativního období. Spolupráce mezi univerzitami a podniky je velmi důležitá, musíme ji zas a znova zdůrazňovat. Eh, a nesmíme na to zapomínat. To znamená, že já s tím naprosto souhlasím. Možná, že by paní Kosta to mohla ještě jednou eh, zdůraznit, pokud chce. Do 15. listopadu můžete předkládat svoje pozměňovací návrhy, to znamená, že do příštího eh, čtvrtka, prosím, předkládejte pozměňovací návrhy do poledne. Eh, Mortene, máš k tomu něco, nebo to vidíš podobně jako já? Děkuji. Já jsem řekl vše. Dobře, tím pádem můžeme uzavřít body 7 a 8 a přistoupit k bodu 9 pořadu jednání, a sice provádění strategie EU pro mládež 2010 až 2012. K tomu eh, dávám slovo eh, panu Papa Nikolau. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat komisi za její prohlášení. Budu se snažit o stručnost, ale mám určité konkrétní odkazy a připomínky s tím související. Za prvé, obecný úvod. Považujeme za samozřejmé, že e, strategie EU pro mládež je jedna, jediná a není rozdělena do dílčích iniciativ tento výbor je příslušným, ale skutečnost je taková, že, jak jsme to diskutovali před dvěma a půl roky, bychom měli uplatňovat eh, meziodvětvový přístup k všem tématům týkajícím se eh, mládeže. Rada, parlament a komise tady má určité úkoly. Komise také uplatňuje stejný přístup a budu nyní mluvit velmi upřímně, otevřené. Téměř před rokem jsme eh, velmi nadšeně odhlasovali zde Evropskou strategii pro mládež, která měla mladým lidem pomoci a doufejme, že i pomáhá, že jim poskytuje přidanou hodnotu a také obecně evropské společnosti. A samozřejmě jsme diskutovali o tom, jak bychom mohli být ještě užitečnější a, a, a od té doby se ale situace dramaticky změnila k horšímu. Finanční a ekonomická krize eh, postihla eh, nebývalým způsobem mládež. Eh, nezaměstnanost mladých lidí činí v Evropské unii asi 23 v některých členských zemích, například Řecku, Španělsku, dosahuje nezaměstnanost až 77%, 35% v Itálii a vůbec obecně asi 26% celkově na druhé straně asi 70 nebo 17 eh, mladých lidí v Evropě, v Evropě ehm, eh, ani nestudují, ani ehm, eh, se neučí na středních školách, nedělají nic. Evropa se snaží toto, tuto problematiku řešit, o tom již diskutujeme dva let. Ehm, od roku 2010 do dnes také klesá evropský rozpočet, respektive rozpočet evropských zemí na vzdělávání a EU eh, e 2020 se také odklonila od eh, tohoto cíle. Nedělá se dost v tomto ohledu. Takže já chci zdůraznit, že eh, mělo by se tady, tady věnovat více úsilí podpoře vzdělávání mládeže a domnívám se, že pokud se toho budeme držet a budeme v této cestě pokračovat, tak eh, zajistíme všem našim občanům, respektive přispějeme k cílům. Od eh, roku 2010 do roku 2012 členské státy Eh, změnili i způsob komunikace. Eh, eh, mnozí tvrdí, že sociální sítě jsou odpovědné za arabskou revoluci. Například někteří analytici tvrdí, že sociální sítě byly spouštěcím faktorem arabské revoluc, arabských revolucí. Vysoké procento mladých lidí mm, je na sociálních sítích aktivní, ale v této zprávě to vůbec není zmíněno. Další bod. Před třemi roky jsme v naší našem výboru mimo jiné eh, řekli, že musíme přispět k, k pokroku eh, otevřené metody koordinace. Požadovali jsme lepší spolupráci mezi parlamentem, radou a komisi v tématech mládeže. V bodě 4.2 je na to odkaz, ale já mám za to, že v podstatě v rámci spolupráce mm, podle otevřené metody koordinace ještě máme co dohánět. Členové Evropského parlamentu eh, se zabývají tímto eh, problémem a mnozí k tomu přispěli. Máme nyní již mnoho více informací a znalostí o této problematice a domníváme se, že přispěli přispění Evropského parlamentu k metodě otevřené koordinace může být velmi užitečný. Když jsem četl sdělení komise, tak jsem nabil dojmu, že eh, tady je mm, nutno dělat více. Samozřejmě nechci tady komisi otevřeně kritizovat, ale chci pouze kriticky osvětlit eh, stávající situaci. Řekl jsem v úvodu, že budu otevřený. Myslím, že eh, se nemůžeme spokojit se stávající situací mládeže. A nyní k textu komise velmi stručně. Jedna věc, kterou stále hm, nechápu, pokud jde o dokumenty komise o mládeži, je, jak dosahuje výsledků v souladu s meziodvětvovým přístupem, na který se stále odvoláváme. Těžko chápu, proč tady není jediný odkaz na iniciativu eh, příležitostí eh, pro mládež, byť to pan předseda Barroso eh, zmínil několikrát. Komise hovořila o přesných opatřeních pro mládež. O, mluvila o jedné miliardě eur z, vr, z Evropského sociálního fondu, které jsou nevyčerpané. Co se s tím stalo? Komise také hovořila o dalších eh, úspěších, eh, které ale nestačí. Vidím tady odkaz eh, v, ve zprávě komise na to. Dále v tomto v, této, v tomto sdělení chybí i informace o dalších programech pro mládež. Proč je to jiná strategie? neexistuje koherentní strategie k řešení problémů. Já se snažím to pochopit a potřebuji konkrétní odpověď komise. Tento přístup komisaře Andora je jiný než přístup, eh, který eh, uplatňuje paní komisařka Vasiliu. Chci odpověď a chci podtrhuji, že v letech 2009 a 10 se podmínky výrazně změnily a tomu je nutno se přizpůsobit. Proto eh, tyto moje poznámky. Musíme eh, být ještě motivovanější, musíme eh, ještě rozhodněji a cíleněji postupovat. Lituji, že musím říci, že nevěřím, že to, co eh, bylo v roce 2010 dojednáno, eh, bylo uskutečněno. Komise sice zvolila pozitivní přístup, to vidíme ve zprávě, ale celkově eh, si vedeme ještě hůře než v roce 2010. Měla to být vlajková iniciativa EU, ale jsou zde problémy. Připomínám diskusi v plénu před dvěma týdny o programu Erasmus i náš výbor pod vedením naší eh, předsedkyně eh, se snaží o větší pokrok programu Yes Europe, ale myslím, že to celé nelze zatím považovat za úspěch. A neříkám to proto, že bych nevěřil eh, na úsilí komise, ale myslím, že členské státy nesou velký podíl a dnes se snažím vyjádřit následující. Totiž potřebujeme víc. Vítáme samozřejmě iniciativy komise, také vítáme stanovisko, které nám předložil výbor pro zaměstnanost, pokud je o nezaměstnanost mládeže což je obrovský problém pro Evropu, ale musíme být ještě jednou velmi obezřetní, než přistoupíme na komplexní přístup, holistický přístup k problémům, kterým čelí dnes mládež. Pokud jde o program od zaměstnanosti k životnímu prostředí a tak dále, zdraví a tak dále, my s tím vš- vším souhlasíme, ale především musíme navrhnout politiky, které zajistí spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a e, světem e, či trhem práce. Musíme vytvořit iniciativy e, i poradenského charakteru pro mládež, která ukončila školu nebo přerušila školu a hledá zaměstnání. Je nutno také hledat iniciativy, jak sladit studium s prací a také jak pomoci eh, znevýhodněné mládeže, mládeži. Eh, nechci již pokračovat, protože myslím, že jste všichni unavení a eh, čas pokročil. Určitě bude příležitost o tom mluvit později a v příštích zasedáních, ale musíme být upřímní. Nemůžeme se spokojit se situací, kterou je mládež dnes v Evropě konfrontována a nemůžeme v naší zprávě konstatovat, že dva roky po přijetí strategie pro mládež, dva půl let poté, bychom měli pozitivní výsledky v této oblasti. Naopak mám dojem, že máme negativní výsledky. To musíme uznat, musíme mm, být rozhodní v tom, co požadujeme ve zprávě a myslím, že bychom tady měli být na poplach. Měli bychom se snažit motivovat každý členský stát, každou instituci, eh, každého hráče, aby eh, hráli aktivnější roli v sestavování konsolidovaného plánu, protože situace je ohrožena, mládež je ohrožena a také budoucnost Evropy je ohrožena. Takže děkuji ještě jednou a děkuji komisi za zprávu, děkuji eh, komisi za umožnění této diskuse eh, zde ve výboru a domnívám se, že v této chvíli a na základě těch eh, poselství, které vyplývají z iniciativní zprávy, eh, povedou k dalším nápadům a podnětům, a budeme eh, eh, moci také vyčerpat tu jednu miliardu nevyčerpaných finančních prostředků eh, evropského rozpočtu. A že evropští vůdci a politici vynaloží více úsilí a iniciativy v tomto ohledu. A v tom všem má samozřejmě náš výbor stěžení roli. Děkuji. Děkuji. Tak to nebylo moc příjemné a milé, pouzbuzující. Myslím si, že si popsal skutečnost a někdy je potřeba se podívat skutečnosti přímo do učí. Nemusíme hovořit neustále pouze pozitivně. Já si nemyslím, že eh, z toho musíme vinit komisi. Já vím, eh, koho Eh, musíme vinit. Jako vždycky je to rada. Už tady není, ale je to jako vždycky rada. A nyní má slovo paní Nevědalová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručnější a také pozitivnější. Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkovala panu Papaniku Laovi. Eh, já jsem s ním spolupracovala velmi ráda, protože je expert v této oblasti. A musím říci, že ve zprávě komise je několik pozitivních aspektů, které bych ráda zdůraznila. Eh, je to mimo jiné uznání mládežnických organizací. To je velmi důležité v jakékoliv, v jakékoliv eh, souvislosti. Musíme zdůraznit spolupráci s nimi. To se komisi podařilo, je to velmi důležitá věc. A kromě toho stáže my víme, že eh, celá řada mládežnických organizací v Evropě za to bojuje, proto je velmi dobře, že to komise uznala. Vytvořili jsme strukturální dialog, je dobré, že vedeme diskuzi, ale potřebujeme i další krok po té diskuzi. Eh, jak už bylo řečeno před chvílí, potřebujeme skutečnou činnost, eh, která bude následovat po tom dialogu. A to, tady máme zatím rezervy. Jde skutečně o aktivitu, o kroky, které budou následovat po té diskuzi. Kromě toho eh, youth mainstreaming, to je také velmi důležitá věc. Eh, dobrým příkladem je diskuze o programu na příštích sedm let v Evropském parlamentu, protože my chceme mít v těch programech eh, youth mainstreaming, ale diskutujeme o tom poměrně pozdě. Je pozdě to nyní dva měsíce předem do, začleněvat do toho programu na příštích sedm let. To znamená, že to jsem chtěla sama ze sebe zdůraznit. Návrh komise týkající se příštích tří let 2013 až 2015, podpora sociálního začlenění a tak dále. Já si myslím, že to všechno je velmi pozitivní. Děkuji za to. Já si myslím, že v, oblasti, v období krize musíme zapojit mladé lidi, musíme je integrovat. Sociální začlenění je velmi důležitá věc, je to klíčové pro naši společnou budoucnost za sebe. Osobně bych ráda zdůraznila otázku zdravotní, eh, reprodukční zdraví to je také velmi důležitá věc, protože bychom neměli zapomínat na to, že ti lidé jsou mladí a že musíme myslet také na jejich budoucnost z eh, zdravotního hlediska. Velmi eh, mě těšila spolupráce s vámi i s dalšími kolegy a přeji nám všem hodně štěstí. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Boris, prosím. Já poděkuji kolegyni, kolegovi, jsou to experti v oblasti mládeže, mladé generace. Ale tato tvrdá slova, kterými hovoří, to vyplývá ze skutečných problémů. problémů. A nejvážnější z nich je vysoká nezaměstnanost a značné zoufalství úřadů, které nevědí, jak mobilizovat mládež, jak ji zaměstnat. Často jsou to lidé vysoce vzdělaní a jsou tvrdě zasaženi krizí. Přesto bychom měli iniciovat do budoucnosti, pokud eh, se zabýváme novými finančními výhledy 2014-2020, měli bychom iniciovat eh, rozpravu v Evropském parlamentu a zjistit, jak se na budoucnost díváme a jak dokážeme zmobilizovat veškeré programy, aby politika směřovaná na mládež byla ještě účinnější. A když eh, předseda Barroso hovoří o strategii Evropa 2020, předpokládal velké akce ve prospěch mládeže. Měli bychom tedy se zabývat vším, co podnikáme a strategie, o které hovoří kolega, bude jen východiskem pro realizaci této politiky pro mládež. A je otázka, zda se na to můžeme spolehnout, anebo zda je třeba tuto politiku do budoucnosti revidovat. Please. Chcete promluvit? Prosím, komise. Děkuji mnohokrát. Ve skutečnosti jsem Sergej Proprak, mám na starosti oddělení pro mládež, mám tu dvě kolegy, pan Jürgen Hansen po levici, politický pracovník a po pravici Findelenstadt, expert z Norska, který je autorem zprávy o mládeži v EU. Chci poděkovat parlamentu a tomuto výboru za zájem a nadšení o rozvoj a prohloubení strategie EU pro mládež vzpomínám na poslance Páho, který projevoval velký zájem o tyto otázky a měl zájem o rozvoj této problematiky. Je tu významný průřezový důraz. Je tu osm akčních oblastí, zaměstnanost, dobrovolnictví, účast a tak dále. Takže je to skutečně různorodé. Naše zpráva o mládeži, a ten návrh jste už všichni viděli, pro informaci se opírá o národní zprávy ze všech jednotlivých členských států. Je to kolektivní úsilí, není to věc, kterou podnikala komise sama. Je to také část sdělení, která má 12 stránek, což je sdělení, které zahrnuje informace pro vás, pro parlament. A potom jsou tu dva pracovní dokumenty komise, kde se tedy promítá náš materiál založený na konkrétních eh, dokladech, který má asi 100 stránek, a potom dokument o trendech. A evidentní trend je smutný. Oblast politiky pro mládež nemůže odpovídat za současnou makroekonomickou situaci, ale její skutečností, že v řadě části Evropy dosahuje nezaměstnanost mládeže obrovských čísel a my chceme nabízet řešení v oblasti neformálního vzdělávání, mimoškolského vzdělávání a investujeme také do rozvoje individuální kvalifikace mladých lidí. Účast je velmi důležitá v oblasti politiky pro mládež. Dále možnost, aby mladí se zapojovali různých eh, návrhů zaměstnanosti komisařem Andorem a jeho odgrážitelstvím. To provádíme skrze dialog o zaměstnanosti mládeže. První cyklus běžel v letech 2011 a Evropské forum mládeže předsedalo v tomto cyklu těmto aktivitám. Takže oblast účasti, participace je skutečně ve znamení strukturovaného dialogu. A poslanec Papa Nikolo zdůraznil sociální média to je věc, kde bychom měli udělat více. Je to etablovaný prostor, do kterého se mladí zapojují. My jsme zadali studii na londýnské ekonomické vysoké škole a je tu kapitola, která je věnována sociálním médiím a novým technologiím a jakým způsobem může zprostředkovat zapojení mládeže. A chceme brzy zveřejnit velmi novátorský internetový portál, který již existuje, my ho přepracováváme a chceme, aby byl sociálně orientován. A ve fázi 1 bude tedy zveřejněn tento nový portál. A tady se snažíme skutečně otevřít sociální média novým technologiím a mládeži. Tedy Tady jsem se vyjadřoval k eh, zmínce poslance Papa Nikola. Děkuji vám mnohokrát ještě jednou. My si uvědomujeme, že to je celá řada otázek. Politika mládeže je různorodá, je tu politika zaměstnanosti, ale je celá řada dalších oblastí, včetně účasti. A myslím, že jste se zmínili také o Severní Africe, úloha mládeže při revolucích v Severní Africe. A my jsme pořádali akci s Radou Evropy v Tunisu, kde mladí aktivisté a evropští lídři se zúčastnili a hovořili o politice, o politické situaci v tomto regionu. Takže věřím, že to bude akce úspěšná. A to ještě předcházelo tedy incidentům na americkém velvyslanectví a jinde v severní Africe. Takže tyto akce byly s podporou Al Jazeera. Takže tolik eh, stručná odpověď na některé podněty, které zazněly ve vystoupeních. Chtěl by se vyjádřit ještě někdo z vašich kolegů? Není-li tomu tak? Dobře. Pane Papa Nikonálo, máte poslední slovo. Velmi stručně. Chci poděkovat eh, kolegům za připomínky a těším se na spolupráci eh, se stínovými zpravodají a věřím, že to bude konstruktivní a kreativní proces pro všechny. Ještě, aby nedošlo k nedorozumění. My jsme s kolegy z komise spolupracovali na iniciativní zprávě o e, nezaměstnosti mládeže. Budeme spolupracovat dále a děkuji za jejich účast dnes. Ano, komise dělá hodně a v naší iniciativní zprávě i vítáme všechna e, její úsilí a také e, ty nové nástroje, které zavádějí v oblasti politiky mládeže. Ale důvod, eh, proč jsem dnes eh, méně entuziastický a spíše pesimistou v určitých věcech je, že se ocitáme uprostřed hluboké krize. Myslím, že nejsme dost efektivní. Eh, myslím, že tato strategie není prioritou že pro členské státy není dost inspirativní pro ně a domnívám se, že vzhledem k těm eh, číslům, které máme před sebou, nedosáhneme cíle strategie 2020 a vůbec nejsem přesvědčen o tom, že eh, komise uplatní ten průřezový přístup, který navrhujeme v opatřeních. Zmínil jsem již několik příkladů. Mám za to, že to je realita, musíme si to připustit. A eh, mám za to, že eh, v rámci našich eh, diskusí v příštích týdnech s pomocí a přispě, za přispění komise to budeme moci zahnout do zprávy. Ne proto, že budeme kritizovat a negativně se stavět k závěrům, ale protože musíme být konstruktivní a musíme se chovat efektivně a také musíme být rozhodní této oblasti, protože je to hrozba pro evropskou budoucnost. Děkuji. Danke. Děkuji. Georgios. Tím se dostáváme k závěru devátého bodu našeho dnešního programu a tím, a tím také k bodu číslo 10, schválení rozhodnutí koordinátorů. E, s tím není žádný problém. Bod 11 různé, také nic. 12 příští schůze 26. a 27. listopadu. Děkuji tlumočníkům a všem přeji hezký večer. Naschledanou.